Evropská unie může, může vydělávat eh, na tom, že bude podporovat eh, ekologický eh, a zdravý životní styl. Polovina evropské populace je starší než 50 let. A druhá půlka by možná starší být chtěla. Je nutné, aby lidé jedli více ovoce a zeleniny. Nemusí to být nutně bio, Zároveň bychom měli snížit eh, spotřebu masa, měli bychom také snížit eh, množství najetých kilometrů, eh, které lidé najedou do práce. Bylo by dobré, aby Evropský parlament se přestěhoval do Bruselu, tak abychom nemuseli tolik cestovat. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, a vážení komisaři. Určitě přechod na novou ekonomiku je něco, k čemu jsme se zavázali v rámci pařížské dohody. Nicméně Milá komise, potřebujeme eh, fond pro transformaci. Má to být eh, fond pro spravedlivou transformaci. Pan Timmermans to trochu eh, vyjádřil. Nicméně, když se podíváme do minulosti na fond Junkra, ten úspěch nebyl až takový. Soustředil se v podstatě na některé členské státy, které byly schopné ty prostředky, ty prostředky požádat. Chceme eh, investice do nízkouhlíkových technologií a tam by neměla existovat žádná diskriminace. Je nutné, abychom nezapomínali na žádná odvětví s ohledem na dostupné studie. Ať už se rozhodneme jakkoliv, je eh, nutné mít na paměti eh, specifika jednotlivých členských států a také otázku subsidiarity. Dobrá, nyní jsme se dostali na konec Catch the Eye v rámci Green Deal a budeme mít na 50 iniciativ, takže v podstatě na každém plenárním zasedání bude nějaká rozprava k tomuto tématu, kde se budou probírat jednotlivé aspekty. Na závěr tohoto tématu bych chtěl udělit slovo oběma místo předsedům. Jako první pan Timmermans. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, a budu velice stručný. Pokud neomezíme nárůst teploty na 1,5 stupně, už nebudeme mít svůj osud pod kontrolou. Potom a v podstatě se dostaneme na místo, kde se objeví katastrofické dopady e, na člověka. Pokud e, nebudeme utvářet e, tu revoluci, kterou nyní procházíme, potom to za nás udělají jiní. Možná na to někteří na tom někteří vydělají, jiní eh, na tom prodělají. Eh, to je jasně napsané. Když eh, o něčem takovém víte, můžete na to reagovat nebo to ignorovat, zkrátka to přijít, přijmout tak, jak to je, nebo můžete být, mít strach a schovat se, to bych nedoporučoval, a nebo můžete začít jednat. A to je to, co Evropská komise dělá prostřednictvím New Green Deal a také prostřednictvím tohoto fondu pro spravedlivou transformaci. Ano, Nestačí to. Bude potřeba udělat další kroky, ale je to první krok správným směrem a každá cesta začíná prvním krokem. A my eh, budeme hovořit o jednotlivých bodech eh, s vámi v nadcházejících měsících a letech, tak abychom to všechno udělali správně. Já bych eh, chtěl poděkovat konkrétně panu Buskovi, že přišel s tímto návrhem. Je to jeho myšlenka, jeho nápad. A dovolte mi, abych řekl následující. Chtěl bych vzpomenout toho, že před rokem Pavel Adamovič, můj přítel a odvážný člověk, byl zavražděn. A on prosazoval něco, co, v co já věřím, a to je svoboda, otevřenost a dialog. A já bych zde chtěl, aby jeho jméno dnes zaznělo protože na jeho hodnoty nesmíme zapomínat. A ještě jedna věc. Ano, a zaznělo zde, že jsem a vnukem horníků, ale zároveň vím, že uhlí už nemá budoucnost. Pokud chcete ignorovat eh, tuto skutečnost, můžete v nadcházejících letech a letech dále podporovat doly. Bude to stát hodně peněz, ale jak potom vysvětlíte lidem, kteří trpí v důsledku špatné kvality ovzduší, jak vysvětlíte, že více než 400 eh, tisíc lidí eh, v Evropě umírá eh, kvůli špatnému ovzduší? Myslíte si, že naše děti či vnuci budou chtít pracovat v dolech? Myslím si, že budou chtít pracovat jinde. A Fond pro spravedlivou transformaci by měl pomoci eh, vzniku nových pracovních míst také v těch uhelných oblastech. To je ta myšlenka za tím, co děláme. A ignorovat ten nápis na zdi, ignorovat to, co je eh, jasné, není dobrá cesta. Já jsem přesvědčen, že v budoucnosti Evropská unie a britská vláda také budou spolupracovat na tom, aby se New Green Deal stal realitou. Mnohokrát děkuji, pane Trmamanci, a nyní pan eh, místopředseda Valdis Dombrovskis. Uh, Vážený pane předsedající, vážení poslanci a poslankyně, v první řadě mi dovolte vám poděkovat za tuto velice živou a inspirující debatu. Myslím si, že to ukazuje, že sdílíme stejné cíle, stejný smysl naléhavosti a stejné ambice co do hospodářské transformace, jaké čelíme, že tato musí být inkluzivní a spravedlivá. Náš cíl je jasně daný. A teď musíme začít spolupracovat abychom dosáhli zelené a sociálně udržitelné evropské ekonomiky, ale sami to nezvládneme. Samozřejmě politiku můžeme nasměrovat, ale musíme e, sebou vzít i evropské občany a evropský biznis. Máme finance, abychom se posunuli dále, abychom zajistili, že všichni půjdou s námi. Máme e, pozitivní pravidla, která nás mohou vést v této transformaci a máme technickou pomoc, abychom zajistili že budeme mít hodně udržitelných projektů. Vrátím se teď k několika otázkám, které během debaty padly. Padlo mnoho otázek k celkovému dopadu této zelené transformace na evropskou ekonomiku. Ptali jste se, zda eh, mechanismus pro spravedlivou transformaci a fond pro udržitelný eh, rozvoj. Já bych chtěl zdůraznit, že naše studie ukazují umírněně pozitivní dopad na ekonomiku. Eh, co do transformace na tu uhlíkově neutrální ekonomiku. Ano, jsou pracovní místa, která zmizí například v uhelném průmyslu, ale zelená ekonomika vytvoří celou řadu nových pracovních míst, takže naším úkolem bude se této příležitosti chopit a zároveň podporovat lidi a regiony, kteří tím budou nejvíce zasaženi. Právě proto máme ten mechanismus pro spravedlivou transformaci a fond pro spravedlivou transformaci. Je to právě to, co komise navrhuje což je také otázka, která zazněla opakovaně, navrhujeme fond pro spravedlivou transformaci jakožto fond z čerstvých peněz, jinými slovy nad rámec, jakožto doplněk aktuálního víceletého finančního rámce. Vážený pane předsedající, vážení poslanci a poslankyně, myslíme si, že máme všechny nástroje, které potřebujeme k dosažení našich cílů, takže pojďme spolupracovat na tom, aby se z nich stala realita. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkujeme mnohokrát. Tím jsme tomuto bodu uzavřeli debatu. Dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je prohlášení místo předsedy Komise Vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Tedy stručně prohlášení ministra zahraničí Evropské unie na téma situace v Iránu a Iráku v důsledku nedávného vyhrocení situace. Tak, teď ještě chviličku počkáme. Než se komisař Borrell usadí, A teď už bych vám, vážený pane místo předsedo, rád dal slovo pro úvodní prohlášení. Vážený pane předsedající, vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, první řadě mi dovolte poděkovat eh, Evropskému parlamentu za neutuchající zájem o situaci v obou těchto zemích. Eh, hovoří se o nich v souvislosti s touto debatou a v souvislosti s celým regionem nebylo by podceňování, kdybychom řekli, že nedávné tenze v Iráku, Iránu a v souvisícím regionu mohou ohrozit veškerý pokrok, kterého jsme dosáhli za poslední roky a tím ovlivní životy miliony lidí. Pane předsedo, dovolte mi zahájit tuto debatu tím, že bych řekl jednu věc zcela jasně. Já, jakožto vysoký představitel a my jako Evropská unie celkově se zavazujeme, Eh, ukončit aktuální eh, cyklus násilí v Iráku, protože to násilí musí skončit, než se dostane mimo naši kontrolu, mimo obecně, mimo kontrolu. A proto se eh, během zasedání s ministry zahraničí v pátek zaměříme na to, že jsme dostali silný mandát, abychom provedli veškeré potřebné diplomatické kroky, abychom přispěli k deeskalaci v daném regionu, abychom podporovali politický dialog a abychom prosazovali politická řešení pro celý region. To je tedy přesná formulace, tak jak se objevuje v závěrech rady. Předseda rady a Evropská komise se plně angažovali v těchto deeskalačních snahách a tak to také má být. Pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, za posledních šest týdnů, vlastně už od minulého roku, jsme viděli větší a větší eskalaci tenzí v Iráku. To kulminovalo eh, v zabití iránského generála Sulejmányho eh, a to útokem americké drony. Na to navázaly útoky Iránu na americké základny a na vojáky, kteří bojují proti islámskému státu. Naštěstí při těchto útocích nebyl nikdo zraněn. Může se zdát, že aktuální situace dále eskalovat nebude. My a já osobně jsme hned od začátku této krize byli velice aktivní v tom, že eh, apelujeme na všechny strany, aby byly umírněné, aby deeskalovaly, ať už to jsou strany v, do, v tom regionu nebo jinde, ať už to jsou eh, Irán, Irák, Turecko, Rusko, Čína, Spojené státy nebo kdokoliv jiný. Chceme zajistit, že všichni, kdo mají nějaký vliv, ten vliv budou používat tak, abychom dosáhli alespoň dočasného klidu. Proč si děláme takové starosti o tu aktuální krizi a jakým způsobem může ta krize region ovlivnit? No, aktuální krize Eh, hrozí další vojenskou eskalací, což by mohlo ohrozit ten velký pokrok co do stability a zejména boje proti islamistickému terorismu islámského státu v posledních letech. Může to mít celou řadu nebezpečných konsekvencí, to znamená obnovený vznik islámského státu, což by mělo obrovský humanitární dopad. Mohlo by to potenciálně dramaticky vést k eh, zvýšenému počtu vysídlených osob a s tím souvisí určité náklady. Je potřeba vážit si těch výdobytků, jakých dosáhla globální koalice v boji proti islamskému státu. To je naprosto zásadní. E, takováto situace by rovněž e, mohla odklonit pozornost od nutných politických reform Eh, které v Iráku probíhají, včetně mimo jiné s formováním vlády, aby mohla začít vládnout, a nutností řešit potřebné sociální výzvy, včetně mimo jiné boje proti korupci. Již teď jsme investovali velice výrazným způsobem do stability Iráku a tamního strukturálního rozvoje Máme tam finanční podporu ve výši více než 1,2 miliard euro od roku 2014. To se soustředilo zejména na humanitární pomoc, podporu pro vnitřně vysídlené osoby, stabilizaci v osvobozených oblastech, bezpečnost civilistů, civilní bezpečnostní sektor, a také asistenční misi společné obrané bezpečnostní politiky Evropské unie a tvorbu pracovních míst. Je potřeba zajistit, abychom v rámci naší pokračující podpory dosáhli toho, že reformy, které zcela legitimně požadují Iráčané, budou řádně naplněny a musíme pamatovat na to, jaké jsou globální závazky, které byly přijaty v Kuwaitu v únoru 2018 na té eh, mm, konferenci o rekonstrukci. Je potřeba do, na 100% naplnit sliby, které jsme učinili. Máme více než 400 milionů, které byly mobilizovány za poslední dva roky na podporu zprávy věcí veřejných, reformy a udržitelnou tvorbu pracovních míst a inkluzi. Vážení poslanci a poslankyně, situace v Iránu je také něco, eh, na co se trvale soustředíme. Viděli jsme zde celou řadu tragických incidentů, Například 8. Eh, ledna eh, havarovalo ukrajinské letadlo se 176 lidmi na palubě, včetně, eh, a bylo tam mnoho občanů EU. Irán teď přijal odpovědnost za tuto nehodu a jak jsem řekl ve svém prohlášení 11. ledna, je to odsouzení hodná tragédie a chtěl bych ještě jednou vyjádřit upřímnou soustrast rodinám všech obětí a očekávám, že Irán bude plně spolupracovat a podnikne komplexní transparentní vyšetření celé věci. Stejný týden pak došlo k tomu, že zemřelo 59 lidí 6. Eh, ledna během, pohře, během pohřbu generála Sulejmányho tam eh, došlo jaksi k davové panice a kromě toho devět dalších lidí zemřelo při nehodě autobusu v Tehránu. I v, v těchto dvou případech bych rád vyjádřil nejhlubší soustrast všem zúčastněným. Vážení poslanci a poslankyně, aktuální napjatá situace znamená, že je důležitější než kdy jindy podržet si nástroje, které slouží k zvýšení bezpečnosti. A v tomto kontextu ECPOA ehm, e zůstává naprosto zásadním nástrojem co do neproliferace. Eh, na druhou stranu mohou se objevit nové tenze v regionu. Představte si, jak by situace v regionu vypadala dnes, pakliže by Irán měl jaderné zbraně. A k tomu by klidně bylo mohlo dojít. 5. ledna Irán oznámil pátý a podle jejich vlastního prohlášení poslední krok v rámci svých závazků podle této eh, dohody, což je velice varující. Ale je důležité uvědomit si, co říkají zprávy Mezinárodní agentury pro atomovou energii a jak Irán tyto kroky implementuje. Jakožto koordinátor DCPOA jsem v kontaktu se všemi účastníky, hledáme diplomatickou cestu vpřed a snažíme se najít nějaké řešení. Eh, již jste dnes slyšeli, že mise Německa, Francie a Spojeného království eh, se odvolala na eh, článek 36, to znamená mechanismus pro řešení sporu a to z toho důvodu, že jsou přesvědčeni, že Irán neplní své jaderné závazky vzhledem k těm krokům, jaké Irán zatím podnikl. Jakožto koordinátoři zajistíme, že tento mechanismus pro řešení problému bude představovat dobrou příležitost pro řešení všech problémů, na které upozornila Francie, Německo a Spojené království. A tento proces budeme pečlivě sledovat a e, budeme v kontaktu se všemi účastníky pro další kroky. Chtěl bych na tomto místě zdůraznit, že mechanismus řešení sporů je v první řadě proces pro řešení problémů souvisejících Eh, s implementací této dohody. Eh, cílem mechanismu řešení sporů bude tím pádem nalezení řešení a vrácení se, navrácení se k plnému plnění pravidel v rámci této dohody. Není to otázka sankcí, prosím pěkně, eh, jak tvrdí některé noviny. Veškeří zbylí účastníci této dohody mají velice jasno ve svém ohlod, odhodlání eh, prosazovat i nadále DCPOA a hodlají ze všech sil pracovat na jejím zachování. Naše pozice, tedy pozice EU, je také jasná. Bez této dohody bychom přišli o zásadní prvek mezinárodního antiproliferačního kontextu a přišli bychom o důležitou součást bezpečnosti v regionu. To, kdyby tato dohoda nebyla zachována, by znamenalo jenom další tenze v daném regionu. Vážený pane předsedo, vím, že mi dochází čas. Proto k tomu nejnovějšímu, k té nejnovější eskalaci, jak vidíme, můžeme přisuzovat eh, celoregionální dopad. Tenze v Iráku mají dopad na celé, celou řadu dalších zemí v regionu a potenciálně mohou vyvolat složité situace i v jiných zemích od Syrie po Libanon, po Jemen a dále. Stručně Jde opravdu o mnoho a mnoho a mnoho, jak pro Irán, tak pro celý region, tak pro celý svět. A samozřejmě i pro nás. V tomto kontextu už e, několik měsíců zaznamenáváme volání potom, aby Evropská unie zde hrála větší roli. My hovoříme se všemi, a všemi znamená všemi, e, my e, jako skupina států nejsme vnímáni jako někdo, kdo by měl nějakou skrytou agendu. Naši partneři nás vnímají jako někoho, kdo je pro dialog a pro mírumilovné vyjednané řešení jakýchkoliv sporů. Jak jsem zmínil hned na úvod, minulý pátek jsem uspořádal zvláštní zasedání Rady pro zahraniční věci. Během této schůze jsme opět potvrdili to volání po absolutní deeskalaci a maximální zdrženlivosti. Rovněž jsme znovu potvrdili naši neutuchající podporu pro nezávislost, jednotnost a teritoriální integritu Riádu. A chceme eh, potvrdit naše partnerství s Irákem a chceme nadále podporovat stabilitu a rekonstrukci této země. Rovněž zdůrazňujeme naše společné odhodlání zachovat eh, GCPOA, dohodu GCPOA, protože jsme přesvědčeni, že tato dohoda je v našem společném sdíleném zájmu nás všech i daného regionu, v zájmu míru a bezpečnosti. A rovněž jsme velice jasně řekli, že řešení dané krize může být pouze regionální a že i nadále budeme zkoumat možnosti, role, jakou může hrát v této věci Evropská unie. Takže máme podporu rady, máme podporu komise a já tím pádem se budu osobně dále angažovat ve všech těchto věcech. Jak jsem řekl, hovořit budu se všemi, cestovat budu všude, a těším se i na spolupráci s vámi, abychom mohli prosazovat bezpečnost a prosperitu v celém daném regionu. Což eh, jsou věci, které byly nedávnou situací hodně ohroženy. Děkuji vám za pozornost. Pane předsedo, mnohokrát děkuji za toto obsáhlé znázornění situace. A nyní začne eh, rozprava. První je Michal Gáler. Mnohokrát děkuji, pane eh, předsedo, pane místopředsedo. Děkuji eh, s vaším názorem, já s tím souhlasím. Musíme být ještě aktivnější v tomto regionu. A Poté, eh, co došlo k událostem eh, v Bagdádu a Tehránu eh, bez našeho zasahacení, od té doby jsme mohli přispět k deeskalaci. A Mark Esper, americký minister obrany, se k zavraždění generála, iránského generála postavil čistě fakticky. A v Iráku boj proti islámskému státu ještě neskončil. Potřebujeme, aby irácký stát fungoval, ehm, aby tam byla vláda, která nebude loutkou Iránu. Já bych eh, byl rád, aby eh, Evropská unie eh, podporovala Irák a zůstala v Iráku a abychom také využívali naše kontakty v Iráku a tímto způsobem, abychom ehm, se snažili o civilní obnovu Iráku. V Iránu ráno došlo eh, k pádu ukrajinského letadla a lidé jsou tím eh, znechuceni. Irán přiznal pravdu. A myslím si, že Rusko by si z toho mělo eh, vzít Například pokud jde o sestřelení letadla na Ukrajině. Eh, je nutné, aby, byly eh, dodržová, aby byla dodržována pravidla podle jaderné dohody s Iránem. Je nutné, aby tato dohoda byla eh, naplňována, aby nedošlo k dalším sankcím. Myslím, že by bylo možné v této oblasti najít řešení. Mnohokrát děkuji, paní Gálere. Nyní paní Katipiri. Děkuji vážený pane vysoký představiteli. Opětovně v podstatě jsme postaveni před fe a kompli. Americká vláda, Irán hrají hru s globální bezpečností a my EU, my v podstatě vlastně budeme čelit možným rizikům v oblasti bezpečnosti. E, zabití generála Sulejmányho je součást e, všech těch aktivit na straně Spojených států, od její stažení z jaderné dohody a to vlastně mm, ohrožuje nebo vytváří možnost rizika eh, celé spirály eh, napětí v tomto regionu. Je zásadní, abychom deeskalovali toto napětí a zajistili jaderný díl s Iránem. Je důležité, aby jsme využili co nejdříve mechanismus řešení sporu, Ale zároveň si musíme uvědomit to, že jsou zde různé zájmy, pokud jde o stávající americkou vládu, její stažení z regionu, víme, že o to mají zájem a v podstatě vlastně to znamená, že je na čase realistická rozprava ohledně evropské strategické autonomie pro <clears throat> zajištění našeho vlastního bezpečí. Samozřejmě, že ehm, chceme vyjádřit eh, upřímnou soustrast s obětmi a s rodinami obětí ukrajinského letadla. Chceme, aby mm, mm, Irán umožnil mezinárodním pozorovatelům Eh, provést to úplné vyšetření celé záležitosti. A Irán nesmí se uchylovat k síle, mm, jako například minulý týden proti míru milovným protestantům, který bojují a protestovali proti autoritářskému režimu. A EU musí zároveň neustále být zaangažován, pokud jde o demokracii a jednotu této země a pokud je to potřeba, tak um, zvýšit naše úsilí. V tomto mhm. ohledu děkujeme. A nyní to je paní Hilde Pautmans. Mikrofon, prosím. Takže začnu ještě jednou. vážený pane předsedo, dámy a pánové, vysoký představiteli, milí kolegové, kolegyně, tato diskuse je samozřejmě mnohem více než pouze to, že došlo k zabití generála Soleimányho. Co se vlastně děje? Američané vešli do Syrie, dále to bylo zapojení Ruska, poté došlo k zabití generála Soleimanyho a my v podstatě pouze z tisku se um, dozvídáme o tom, co <clears throat> plánuje náš nejdůležitější spojenec, to znamená Spojené státy. A když dojde k tomu, že je sestřeleno letadlo s pasažéry, tak si myslím, že všichni evropští občané musí být zděšeni. My, zde, my jsme bojovali za jadernou dohodu s Iránem. Irán prostě nemůže být Eh, někde na straně zapomenut eh, v tomto ohledu. Právě proto děkuji vysokému představiteli za velice jasné, rychlé eh, poskytnutí stanoviska Evropské unie, ovšem to nestačí. Protože Irán by se mohl opětovně odstnout v chaotické situaci a proto využijte své pozice, aby Evropa vystupovala jednotným hlasem, aby hrála důležitou roli na Blízkém východě, protože pokud nechceme zažít takovou situaci, kde opětovně budeme obětí obrovské migrační krize. Vy máte mandát, jak jste se o tom zmínil, jednat, proto bych byla ráda, abyste letěl do Iránu, abyste letěl do Washingtonu, abyste jasně představil evropské stanovisko, abychom promluvili jednotným hlasem, protože evropské zájmy samozřejmě nejsou shodné s americkými či ruskými zájmy v tomto regionu a pokud eh, to může být někdo, kdo by bránil naše zájmy, tak jste to vy, takže prosím, brante je. Děkuji. Nyní kolega Ernest Urtasun. Mnohokrát děkuji, vysoký představiteli. Eh, severoamerická eh, akce a útok na generála Soleimana vedla k tomu, že nastal chaos v celém regionu. Nyní americká administrativa eh, eh, v podstatě chce, aby Evropská unie eh, skončila, ukončila platnost jaderné dohody s Iránem. A to je v podstatě to jediné, co nám ještě ehm, zbývá v ruce. Je to jediná možnost, jak tlačit na Irán, pokud jde o lidská práva. Zaznělo zde ehm, Zazněla zde možnost eh, aktivace mechanismu ehm, eh, rezolucí. Nicméně eh, já si myslím, že eh, to je určitá příležitost. Je nutné tlačit na Irán, aby eh, dodržoval své závazky a také, aby nedocházelo k posilování sankcí, které mají velice negativní dopad na iránské občany. A myslím si, že je zde ve hře skutečně hodně. Je to v blízkosti, je to v našem sousedství. Mnohokrát děkuji. Nyní pan Rivière. Děkuji za slovo. Mezinárodní společenství se obává, má pravdu, protože dochází k eskalaci úsilí, násilí v této oblasti i po um, zabití generála Sulejmányho, 167 mrtvých eh, ukrajinského letadla. Toto je skutečně obrovské napětí. Vidíme, jak tu, mm, islámští fundamentalisté destabilizují celou tuto eh, eh, oblast a my samozřejmě musíme jednat, je to jasné. Ovšem, Právě národy by měly vést zahraniční politiku v zájmu svých vlastních občanů. Jsem rád, že Evropský parlament nebyl vyslyšen, především pokud jde o náš podvýbor sebe. Eh, Irán prostě vede, má odpovědnost za sestřelení tohoto letadla. My vedeme samozřejmě i na straně eh, Francie, politiku, se kterou já jsem nesouhlasil. Musíme bojovat proti eh, sunnickému i šítskému fundamentalismu. Je to mnohem větší než boj proti terorismu. Musíme bránit především křesťany v tomto regionu, protože opravdu dochází k decimování těchto komunit a pro nás je to zásadní záležitost. Děkujeme a nyní má slovo paní Fotika. Děkuji za slovo. Vážený pane místo předsedo komise, vážený vysoký představitel, já bych zašla z jiného kousku, z jiného úhlu pohledu. To, že jsme uvolnili finanční prostředky na základě JCPOA, to nezlepšilo eh, život obyčejných lidí, kleptokracie a eh, vojenské pravidla zde pořád platí. Masové demonstrace v posledním období a brutální potlačení Eh, těchto protestujících Iránčanů. To je realita a toto mm, jsou, vyvolává obrovské obavy vměšování se do záležitostí jiných zemí v tomto regionu, financování a podpora teroristických organizací a zároveň vývoj programu balistických eh, raket. A to již nemluvím ani o nedávných testech těchto zbraní z raket středního doletu, proti a, um, základnám proti eh, Daesh a zároveň sestřelení ukrajinského letadla například. To je jeden příklad za všechny. A právě proto bych se chtěla zeptat, jak teda dojde k této deeskalaci. To je mm, další záležitost a zároveň to, že spustíte tento mechanismus řešení sporu, to je to, to nejmenší, co můžete udělat, co můžeme udělat my všichni s toho všeho, co máme k dispozici. Já skutečně alespoň věřím, že kromě tohoto mechanismu máme k dispozici jiné nástroje. Děkuji, Cornelia Ernst. Já bych chtěla dnes říci jenom jedno. Eh, lidé v obou eh, zemích nejsou eh, jenom nespokojeni s vládami, ale také se svým životem. Je tam používaná síla proti demonstrantům. Lidé nemají Eh, lidé žijí v nebezpečí a mají také dost toho, že jim Západ neustále něco nařizuje. A v podstatě už sto let to vede k tomu, že stabilita těchto zemí není zajištěna. Nejdříve kolonie, poté strategické cíle a víme, co je výsledkem. America First, to je něco, co není eh, vynálezem Donalda Trumpa. Eh, známe to už dlouho. Myslím, že je na čase, abychom naslouchali lidem v těchto zemích. Je třeba, abychom je respektovali a ne, abychom eh, podléhali eh, módě, abychom jenom tweetovali určitou solidaritu. Irácký parlament nyní požaduje, aby byla stažena zahraniční vojska. Je to určité volání po nezávislosti a já si myslím, že bychom to měli podpořit. Mnohokrát děkuji. A v prvním kole je posledním řečníkem pan Kostas Papadakis. Mnohokrát děkuji. Musíme eh, odmítnout eh, útok eh, Spojených států v Bagdádu. Odmítáme nebo odsuzujeme také a to, co udělali Spojené státy ve snaze eh, kontrolovat eh, Blízký východ. Eh, myslím si, že je nutné, abychom pochopili, že v tomto regionu dochází k naprosto nepřijatelným událostem, které se podobají začátkům válek v Jugoslávii, v Liberii, v Afghánistánu. Chtěli bychom vyjádřit také svoji soustrast se oběťmi eh, letu, ukrajinského letu, který byl sestřelen. Eh, je nutné, abychom bojovali proti eh, expanzi Spojených států a také, abychom byli proti přítomnosti NATO na Blízkém východě je nutné přehodnotit vojenské dohody se Spojenými státy, především tu dohodu mezi Spojenými státy a Řeckem. Já bych chtěl a ty, kteří se přihlásili, že nadcházející řečníci mají pouze jednu minutu na svůj projev a já to nechci znovu a znovu opakovat. Jenom abyste o tom byli tedy informováni. A nyní a paní Skytedal. Mnohokrát děkuji. Kasem Soleimani byl v pravém slova smyslu teroristou a já si myslím, že nikdo v tomto plenárním sále nelituje toho, co se stalo. Nicméně mělo to velice silné dopady. V nadcházejících týdnech a měsících teprve uvidíme, jakým směrem se tento region bude nadále ubírat. Před útokem lidé protestovali od Bejrutu po Bagdád, vycházeli do ulic eh, a také poukazovali na to, že eh, islamistický režim z Teheránu se eh, vměšuje do jejich vnitřních záležitostí. Irák je zemí, která je nejvíce ovlivňována vměšováním Iránu. Je třeba, aby tato země byla stabilizována, aby měla suverenitu. Já jsem eh, v delegaci pro Irák a já bych byla eh, ráda, eh, pane Borele, abyste nás informovali o tom, jakým způsobem ESVČ hodlá postupovat v tomto regionu. A pan Dominik Ruiz de Véza. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji také vysokému představiteli za jeho slova v mé politické skupině s vámi plně souhlasíme. Je jasné, že musíme eh, snížit napětí v tomto regionu. Útok na generála Soleimányho a mohl mít mnohem horší eh, důsledky, než jakých jsme byli svědky. Evropská unie se snaží eh, zachránit jadernou dohodu, která je důležitá pro naši bezpečnost. A možná by bylo eh, dobré aktivovat mechanismus Instex, tak abychom eh, mohli obchodovat s Iránem ehm, v současné situaci, kdy existují sankce ze strany USA Samozřejmě je zásadní, aby Irán dodržoval své závazky. V každém případě ale nesmíme zapomenout, že Irán je autoritářský režim, který vraždí demonstranty a který se snaží vměšovat do zemí, jako je Irák, Sýrie nebo Jemen. Je to něco, co musíme mít na paměti. Já děkuji panu Borelovi eh, za to, co řekl a eh, také vyjadřuje svoji soustrast s oběťmi a, a, a sestřeleného letu. A eh, samozřejmě diplomacie je vždycky lepší než nějaké urážky na Twitteru, ale byla Evropská unie konzultována před těmi útoky a také by mě zajímalo, jestli britská vláda se nevměšovala do situace na Blízkém e, východě. Nemůžeme nechat osud Blízkého východu ehm, v rukou Velké Británie a Donalda Trumpa. E, Velká Británie e, strašně chce v tuto chvíli eh, dohodu, obchodní dohodu s OS, USA a britská vláda je ochotná pro to udělat cokoliv. Je nutné, abychom se snažili o deeskalaci v této oblasti. Eh, je také nutné zajistit, aby protestanti v Iráku i Iránu eh, mohli svobodně vyjádřit svůj názor a nebyli takovýmto způsobem potlačování. Děkuji. Neumann. E Děkuji, milí kolegové. EU by měla využít tento mechanismus řešení sporu, aby zachránila díl s Iránem a musíme posílit naše úsilí být jakýmsi prostředníkem mezi USA, a Iránem, dalšími regionálními aktéry a snažit se o deeskalaci tohoto problému. A další důležitý aspekt, to, protože toto všechno jistě zaznělo, zabití Sulejmáního hrozí to, že nebudou vyslyšeny hlasy protestantů, kteří volají po politických reformách v Iráku i v Iránu již několik měsíců. Od pátku opětovně vyšli do ulic. Přesto, že je zde ohromné nebezpečí a dokonce jsou slyšet ještě hlasitěji. A proto bych ráda, aby EU jednala, aby je chránila před násilím, před zabíjením, aby zaplnila to prázdno po té, co eh, US vojáci se stáhnou z tohoto regionu a abychom eh, vyslali jasně diplomatický eh, signál iránskému režimu. Ano, hrajeme vysokou politiku, ovšem mír v tomto regionu nikdy nenastane, pokud hlasy těch, kteří výjdou do ulic, budou opětovně umlčeny. Děkujeme. Děkuji. Slovo má kolega Madison. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Chtěl bych poděkovat předřečnici, protože hovořila velice vážně. A má pravdu, musíme chápat islámský režim Eh, jako eh, stěží islám, islámský 40 let. My se s Iránci snažíme vyjednávat nějakých, já nevím, 30 let o lidských právech, humanitárních hodnotách. Jak vidíme, nejsme příliš úspěšní. A teď, pokud američané eliminovali jednoho z hlavních chlapíků v Iránu, který byl zodpovědný za eh, placení teroristických organizací za vraždy v Jemenu, Lebanonu a jinde, No tak najednou slycháme mnoho Evropanů, kteří říkají, no to přece není přijatelné. A měli bychom postupovat jako američané. Nezapomínejme, že američané jsou našimi spojenci, takže je trestat rozhodně nemůžeme. Otázka je jednoduchá. Podpoříme američany ve snaze o stabilitu a vidíme v prvním týdnu, že to byl úspěšný krok, protože Iránci se Ameriky bojí. Já si myslím, že bychom Američané měli naopak více podporovat. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát, kolego. Je zde modrá karta. Přijímáte modrou kartu? Ano. Tak prosím, pan Koluglu, chtěl bych se vás zeptat, když není vyhlášen válečný stav, tak je zabití nějakého oficiálního úředníka jedné země v jiné zemi, a to je prosím pěkně proti mezinárodnímu právu, jste pro respektování mezinárodního práva nebo ne? Pane Madisone? Já souhlasím s vaší interpretací mezinárodního práva. Je proti mezinárodnímu právu, když eliminujete jednoho z šéfů teroristů? Porušujete skutečně mezinárodní právo? Já si myslím, že ne. V Bagdádu došlo k útoku na americkou ambasádu, což je útok na danou zemi. A Iránci nikdy neřekli, že za ten útok nebyli zodpovědní. Takže když já teď mluvím o mezinárodním právu, tak bych řekl, že američané přesně se řídili mezinárodním právem, protože hájili svou vlastní zemi v Bagdádu, kde jim bylo umožněno být. Děkuji. Jako další má slovo paní Kanko. Děkuji. Iránská krize je prvním testováním nové geopolitického úkolu, nové komise. To znamená, že poté budeme vidět, jak to dopadlo, a protože samozřejmě, že smrt Sulejmányho přišla po mnoha brutálních aktiv, akcích a týdnech eskalace ze strany Iránu. Ovšem, od tohoto okamžiku Spojené státy se snaží za, zabránit válce, ovšem nevyužívají nějakou správnou strategii. My se snažíme uh, o deeskalaci a aby reakce ze strany Iránu byla omezená. Ovšem bohužel 167 nevinných lidí se stalo obětí této situace při sestřelení letadla. Roli EU, role EU je zásadně kritická. My se nesmíme nechat zastrašovat Iránem, musíme se snažit do deeskalaci, musíme se snažit, aby Irán opětovně s námi jednal a aby neměl jaderné ambice a s Irákem musíme bojovat proti uh, Eh, koalici ISIS, eh, protože si myslím, že opravdu jsme byli na Prahu války. Všichni musí zasednout u jednoho stolu a k tomu potřebujeme solidní evropské vedení, které bohužel zatím nevidím. Děkujeme. A nyní to bude pan Mick Wallace. Děkuji, pane předsedo šílené rozhodnutí Ameriky mm, přistoupit k ilegálnímu eh, zabití Soleimaniho a zároveň Eh, iráckého velitele Abu Mahdiho, hm, to je v podstatě hm, jasně poukazuje na to, že eh, Amerika je destabilizující silou na, hm, z globálního hlediska. V podstatě potřebujeme bojovat proti terorismu, ovšem oni tam bombardují a zabíjejí lidi a nyní zabili lidi, kteří udělali více pro boj proti ISISu než kdokoliv jiný byli požádáni, aby odešli z Iráku. Opustí Irák, uznají demokratické rozhodnutí Iráku, oni nepřinesli demokracii, budou respektovat demokratické rozhodnutí Iráku, není komisaři. Nesouhlasíte s tím, že tento region by byl bezpečnějším místem bez přítomnosti Američanů? Vy hovoříte o tom, že Irán nerespektuje jadernou dohodu. Položili jste takovou otázku Izraeli? Proč Evropa nemá dostatek odvahy a nezačne mm, veřejně bojovat proti americkému terorismu? Děkujeme a nyní má slovo pan místopředseda Castaldo. Děkuji. Opět stojíme před potenciálně dramatickou krizí. Rozhodnutí Pentagonu zabít generála Sulejmányho, vysokého představitele Iránu, je unilaterální a neodpovědná akce, je to porušení mezinárodního práva. Je to eh, navíc, bylo to navíc provedeno na území třetího státu Iráku. Vypadá to, že Trump vůbec nemá dobře eh, definovanou eh, strategii. Je to v podstatě takové, takové ukazování svalů, je to politika síly a vůbec se netýká amerických strategických cílů. Nevím, co může Evropská unie dělat eh, tváří v tvář takovéto agendě, když se vlastně už používají ekonomické sankce, které drtí hlavně běžný iránský lid. Nevím, jestli eh, vojenská reakce je to nejlepší, řekl bych, že spíše eh, neguje veškerou naši vyjednavací snahu je potřeba, abychom my hráli transparentní roli mediátora v duchu multilateralismu, eh, v duchu dohody o eh, odstranění jaderných zbraní. To má smysl. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, pane kolego. Jako další má slovo Radoslav Sikorsky. Pane předsedající, já si myslím, že Spojené státy měly právo zabít generála Sulejmányho, který mm, byl organizátorem teroru v celém tomto regionu mnoho let. To, že Sulejmány mm, ovšem ale není jediným problémem, který máme s Iránem. Je to v podstatě vlastně i příčina šíření třetí utopie 21. století, teokracie, nebo snahy zachránit tuto teokracii. A toto je právě problém, kterému čelíme s Iránem. Občas eh, musíme nějakým způsobem jedna s tímto eh, režimem, ovšem on musí vystupovat tento režim jako odpovědný eh, režim. Lidé protestují v ulici Hránou, chtějí žít v normální zemi, musíme udělat vše, co je v našich silách, nesmíme to nějak přehánět. To, co pro ně můžeme udělat, toho je totiž příliš málo, co můžeme udělat, především pokud jde o jednání na národní úrovni. Je to vysoká hra, státní hra. A z krátkodobého hlediska to vypadá tak, že prezident Trump zvítězil, Ovšem potřebujeme jednotný přístup Evropy a zároveň loální podporu vás, vysokého představitele ze strany všech členských států. Děkuji. Danke. Děkuji. Kolega Sven Mixer má slovo. Děkuji. Za poslední dva roky jsme viděli, že Irán a USA lezou po velice nebezpečném žebříčku eskalace. Vedlo to k, vraždě, k zabití Sulejmányho a sestřelení eh, jednoho letadla Iránem. Dovolte mi několik bodů. Za prvé, nikdo nemůže rozporovat, že Sulejmány měl v regionu destruktivní roli a měl na svědomí životy mnoha nevinných lidí. Za druhé, myslím si, že Evropa potřebuje spojené státy, které se plně angažují v mezinárodních otázkách a jsou připravené bojovat s tyrany na globální scéně, ale zároveň věřím, že je zásadní, aby USA hrály tuto klíčovou roli odpovědným způsobem, plně konzistentně s mezinárodním právem a mezinárodními normami. Kromě toho, když chce USA podniknout akce s takovýmito monumentálními konsekvencemi, musí být takovéto kroky součástí nějaké komplexní realistické strategie další konflikt, který se vymkne z kontroly eh, v už tak nestabilním regionu, to je něco, co rozhodně nechceme. Musíme využít všechny páky, které máme k dispozici, abychom tuto extrémně explozivní situaci deeskalovali. Musíme eh, věřit vysokému představiteli Evropské unie, že se bude snažit dohodu o odstranění jaderných zbraní udržet při životě. Děkuji. Thank you very much. Now for one minute, Madame Loiseau, Nyní paní Loazo. Již desetiletí je Irán v centru této krize na Blízkém východu. Ovšem několik posledních měsíců se situace zhoršila a vidíme mm, velice mm, málo možností, jak se dostat z této situace. Samozřejmě, že občané Iránu chtějí změnit tu situaci za každou cenu. Vidíme zde mm, politiku Spojených států, která ovšem nevyřešila tuto situaci. Dále je to válka v Jemenu, v Iráku, v Iráně. Lidé čelí brutální represi, Libanon eh, má obrovské potíže. Proto musíme přistoupit k diplomaci a musíme mít jasný hlas. Musíme mm, zdůraznit naše priority, nešíření jaderných zbraní, boj proti eh, ISISu, toto eh, je důležité v stávající situaci. To jsou naše priority nás všech. Musíme jednat a nemůžeme pouze nějakým způsobem se neustále se zavřenými očima dívat na to, že máme na Prahu, že žijeme na Prahu války. Počítáme s vámi, vysoký představiteli. Děkujeme paní slovo vysoký představiteli. Aristotel řekl, že nemůžeme být obviněni z toho, co, mm, za co jsme odpovědní pouze my a ovšem, co je na nás, za co jsme odpovědní. Tato situace, kterou vidíme v Iránu, to znamená, že bychom se měli zamyslet nad touto hádankou. Ukrajina mm, bohužel je na tragickém konci těchto ehm, vedlejších obětí, které ani, se kterými se samozřejmě nikdy nepočítalo. Vidíme zde iránské občany, kteří vystupují proti vojenské vládě, svému režimu a mm, samozřejmě, aby ehm, jasně řekli, že jsou zodpovědní za sestřelení tohoto letadla. Samozřejmě, že lidská chyba může nastat, ovšem to mělo být předvídáno a měly tam být, měla tam být určitá prevence. Samozřejmě, že není akceptovatelné, že nebudeme dělat nic tam, kde eh, vyhrává sebeobrana, tak bychom se měli snažit o to, aby by došlo k vyrovnání této hry, především když se jedná o našeho bývalého stoupence. Samozřejmě agresor se musí snažit o eskalaci a nejenom pouze ti, kteří se snaží o nějakou odvetu. Děkujeme a nyní na jednu minutu Pane Mariany, děkuji. Já nesympatizuji s iránským režimem, který jsme zvrhli v roce 2003, nebo iránským režimem v současné době. Ovšem, samozřejmě, že my Západ vedeme odpovědnost za tento chaos. Spojené státy podpora většiny evropských zemí, pokud jde o iránský režim a jeho svržení v roce 2003. Byly to fake news v té době, o kterých jsme ani nevěděli, protože se tvrdilo, že tam mají jaderné zbraně. A nyní, ano, vidíme, že Irán chce odstoupit od jaderné dohody. Nikdo ovšem eh, tvrdí, že to eh, nebylo respektováno v minulosti. Spojené státy vytváří novou, nové období nejistoty a Evropa není schopná bez nezávislou politiku. Jak můžeme žádat do Iránu, aby plnil eh, dohodu z Vídně, když, sankc, když trpí pod sankcemi a má to obrovský dopad na místní obyvatele. Pokud se tedy eskalová situaci, musíme mít skutečný systém, který umožní Evropské unii obchodovat s těmito zeměmi a bojovat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

Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Eh, zavraždění Sulejmányho ze strany eh, Spojených států eh, vedlo k násilí v Iránu, Iráku a v celém regionu. V podstatě je to takový začátek jakési nové studené války. Některé mocnosti jsou ochotné vést proxy války v této oblasti. Chceme, aby komise a parlament podporovali finančně tento, tuto oblast a také vedli dialog. Je nutné zastavit volání po embargu, eh, které mělo vždy negativní vliv na ty nejzranitelnější. Je třeba podporovat ehm, hospodářskou aktivitu ehm, a obchod s Irákem. Eh, zároveň je eh, nutné, aby se Spojené státy a jejich vojska stáhly z Iráku, tak jak to požaduje jejich parlament. Tento nový proces, demokratický a hospodářský proces v této zóně, který bychom měli podporovat, je proces, který musí probíhat bez vnějších intervencí, ať už ze strany USA nebo Evropy. Very much. Mnohokrát děkuji. Přijmete modrou kartu od paní eh, Benjumema Benjumea. Ano. Takže paní Benjuma eh, Benjuma má slovo. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Pan Berana, který hovořil, byl člověk, je člověk, který byl součástí ETY a byl za to také odsouzen. ETA e byla organizace, která zabila více než 800 lidí ve Španělsku a spáchala celou řadu e, nejrůznějších zločinů. Já se ptám a pana Barenu, jestli odsuzuje násilí ety a terorismus ety, protože byl součástí tohoto terorismu. Chtěla bych slyšet odsouzení tohoto terorismu. Také pan Barena je součástí Bildu, což je strana, která podpořila Sancheze ve Španělsku. A dobrá, nyní má slovo pan Barena na 30 e, sekund. A paní Benchumá, zdá se, že v Baskicku se za poslední deset let, vy máte pocit, že se za poslední deset let v Baskicku nic nezměnilo. ETA už eh, neexistuje a, co eh, eh, otázka ety je věcí minulosti. Váš postoj je velice daleko toho, těch snah ve Španělsku o vzájemné porozumění. Já bych byl rád, abyste i vy aktivně podporovala proces míru, tak aby ve Španělsku eh, existoval mír, tak jak si to přeje také Baskicko. A nyní na minutu pan Sinčič. Děkuji. Poslední události v Iránu a Iráku ukazují arrogantnost politiků USA. Je to arrogantní zavraždit generála ve třetí zemi. A to je důvod, proč americký parlament nebo irácký parlament vydal usnesení týkající se eh, odchodu vojsk z Iráku. Eh, je to arrogantní, že eh, USA nejsou hnáni, hnány k odpovědnosti. Je také arrogantní, jakým způsobem argumentuje Pompeo využívá lži. Několik dní, po několika dněch jeho lži byly vyvráceny a v podstatě to vedlo k tomu, aby rozprava v kongresu nebyla odpovědy, odpovídající. Američané v tuto chvíli nejsou důvěryhodní. Nezapomínejme na